2015. Vítám zde předsedu Evropské rady, pana Donalda Tuska, kterému tímto hned dávám slovo. Vážený pane předsedo rady, máte slovo. President Scholz, dear members, President Juncker, Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážený pane Junkere, je mi potěšení být s vámi na tomto, po tomto pravidelném neformálním setkání Evropské rady. Cílem této rady nebylo vyjednávat, nýbrž diskutovat a konzultovat. Setkání bylo krátké a výsledky poměrně stručné. Setkání se konalo na pozadí poměrně rychle se vyvíjejících událostech. Ze čtyř hlavních bodů programu programu. Prvním byla Ukrajina. E, Proběhla výměna názorů s ukrajinským prezidentem e, Petrem Porošenkem, e, který se k nám připojil, aby se s námi podělil o své hodnocení příměří a situace na ukrajinském území. Poděkovali jsme prezidentu Olandovi a kancléřce Merkelové za úsilí, které vyvinuli pro dosažení míru, jakožto iniciátorům hovorů. Eh, vyslovili jsme opatrnou podporu té křehké dohodě. Evropská unie stále ještě doufá v mír přestože eh, eh, teritoriální eh, celistvost a aby, aby územní celistvost a nezávislost Ukrajiny mohla být obnovena co nejdříve. Zůstáváme však skeptičtí. Minská dohoda z roku 2014 nebyla dodržena. Debaty lídrů se soustředily na to, jak prosazovat novou mírovou dohodu. Pokud dodržena nebude, nebudeme váhat a, a učiníme potřebné potřebné kroky. E, příměří, e, které mělo vstoupit v platnost e, o v půlnoci 15. února, bylo porušeno více než 800krát podle OBSE. Já jsem v kontaktu s kancléřkou Merklovou a prezidentem Olandem a při konzultacích se všemi eh, lídry eh, Evropská unie zůstává jednotná. Dodatečné sankce jsou stále v jednání a měli bychom být připraveni na jakýkoliv vývoj pozitivní i negativní. Eh, Vážení poslanci, 12. února vůdci připomněli strašlivé teroristické útoky v Paříži, při nichž bylo zabito 17 lidí. E, zavázali jsme se k novému pracovnímu plánu boje proti terorismu, který je obsažen ve společném prohlášení přijatém na summitu. E, tento nový pracovní plán vyžaduje, aby Evropská unie dělala dále to, co už dělá na poli vnitřní bezpečnosti. Zároveň ale musíme udělat několik konkrétních věcí a udělat je rychleji. Například musíme lépe využívat bezpečnostních opatření Schengenu a zrevidovat respektovat eh, nařízení o střelných zbraních. nedávný smrtelný útok v Kodani zdůrazňuje nezbytnost tohoto kroku. Eh, tyto eh, útoky posilují naše odhodlání v boji proti všem formám extremismu a terorismu. Chtěl bych využít této příležitosti k tomu, abych vyjádřil hluboký soucit a podporu Dánsku, dánským občanům a rodinám obětí přestože Libie nebyla na programu neformální únorové rady, E, tak došlo v této zemi ke strašlivým a nebezpečným událostem, které jsou posledním pádným důvodem k tomu, abychom se tímto tématem e, zabývali. E, národní bezpečnost je záležitostí národních vlád. Nicméně jsou tu důležité oblasti, kde se můžeme vzájemně podporovat a kde jsou nutné společné akce. V tomto ohledu velmi vítám nedávný pokrok směrem k znovu zahájení vyjednávání nařízení o e, jmené evidenci cestujících. E, Nepochybuji o tom, že budeme moci efektivně chránit bezpečnost evropských občanů, aniž bychom eh, omezili jejich právo na soukromí. Eh, vaše pomoc eh, je v tomto ohledu neocenitelná a naprosto zásadní. Evropská rada se k tomuto tématu vrátí v červnu. Do té doby naše země budou čelit všem problémům s odvahou a odhodláním. Eh, pokud jde o Řecko, eh, naše únorové setkání zjevně nebylo správnou chvílí eh, pro nekoordinované jednání o pomoci Řecku. Předseda euroskupiny nám nastínil situaci, pokud jde o diskuze s Řeckem. Přivítali jsme pre, pre, premiéra Ciprase jakožto nového člena Evropské rady a ten nám poskytl svůj pohled na situaci. Dohodli jsme se, že hovory budou pokračovat na ministerské úrovni, tak abychom našli eh, společnou řeč. Eh, já nepochybuji o tom, že se to stane. Eh, udržujeme úzké kontakty se všemi zainteresovanými stranami a proto je, by, bylo možné dosáhnout dohody minulý pátek v euroskupině. Je dobře, že, Evrop, že evropští ministři dali včera zelenou řeckým reformním plánům. A nakonec jsme se eh, stručně zamysleli nad budoucností eh, hospodářské a měnové unie jako takové. Musíme zlepšit politická rozhodování v eh, eurozóně. Vši, byla, opatrně, byla patrně správná chvíle na zahájení této diskuze. Předseda Juncker nám představil uh, detailní analýzu a položil otázky, které musíme zodpovědět, pokud chceme dosáhnout lepšího ekonomického řízení. Jeden bod z toho vysvětlil naprosto jasně. Po nedávných rozhodnutích Evropské centrální banky je potřeba, aby priority národních ekonomik byly slučitelnější s měnovou unii, což není možné udělat v Bruselu ale eh, pouze eh, ekonomickými reformami na národních úrovních. Eh, vážení kolegové, nyní tedy očekáváme Evropskou radu v březnu a v nejbližších týdnech budeme sledovat situaci na Ukrajině a v Libyi den ze dne a velice pozorně. Březnový summit bude okamžikem, kdy se bude, kdy budeme uvažovat o, o vyhlídkách strategických v našem jižním i východním sousedství. Budeme hovořit o problémech evropské ekonomiky a také o tématu, které je mi blízké, tak jako mnoha, mnohým z vás tohoto, z tohoto parlamentu. A to je Eh, akutní potřeba eh, Evropské energetické unie, eh, kterou tu před, právě představil místo předseda Ševčovič. Evropská energetická unie musí i nadále pokračovat a rozvíjet se. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám. Nyní jménem komise má slovo pan předseda Juncker. Vážený pane předsedo, Vážený předsedo Evropské rady, vážení kolegové. Rada z 12. února byla neformální radou, to znamená, že nedošlo k žádnému rozhodování, prokázala se však velice užitečnou, eh, protože již více než rok dochází k takovýmto neformálním setkání. Toto, toto setkání bylo krátké, eficientní, užitné. Víte, že několik týdnů po událostech v Paříži jsme museli diskutovat o boji proti terorismu a mohu říci, že jsme se zhodli na tom, že šengenské dohody nespůsobují žádný problém. Schengen je odpovědí na problémy a zdůraznili jsme, že a byl to na základě návrhu komisí, e, že je třeba mm, e, pozměnit e, ne, že by nebylo třeba pozměnit čengenské dohody, ale v souvislosti s potíráním terorismu nemůžeme jednat nějak překotně. Odvě, odpovědi na terorismus nemohou se udávat rychle. Vzpomeňte si na americké události, kdy bezprostředně po události 11. září v New Yorku a Washingtonu, co následovalo, je třeba, abychom zachovali chladnou hlavu a to je to, co jsme učinili eh, v souvislosti s eh, PNR a rád bych, pane předsedo, vzdal hold rád tomuto parlamentu, eh, který souhlasil s návrhem, který předložila komise. A chci eh, také vzdát hold vám osobně, pane předsedo, protože jste učinil všechno proto, aby parlament a nejrůznější výbory projednávali eh, tuto záležitost. A vlastně nakonec byly v souladu s návrhem komise. Já rozhodně nekritizuji parlament za rozhodnutí, ke kterému dospěl parlament před několika měsíci, že respektování základních práv, respektování svobody je natolik důležité, že je třeba konat a reagovat s důslednosti, ale zároveň obezřetně. Diskutovali jsme také o energetických otázkách. Dnes ráno Evropská komise dospěla k rozhodnutí v tomto ohledu. Já jsem se vždycky domníval, aniž jsem to vždy učinil, že na začátku legislativního období je třeba eh, nastartovat velké projekty a činili jsem to v mém minulém životě, eh, v mých, před, před, minulých funkcích. Výsledky byly dobré. Ale ty velké projekty v Evropě, které odrážejí e, záměry komise, nemohou mít bezprostřední účinek. Dohodli jsme se o zelené knize e, týkající se kapitálních trhů. E, víme, že již byl ten záměr předloženou knihou, ale existovaly tady otázky. Někdo provolal z pléna, že to byla modrá kniha. No, Filip má rád zelené knihy, ale důležité je, aby se to nepřeklopilo do ultrazelezného, když mi dovolíte, abych to tak vyjádřil. Eh, eh, co se týče energetických otázek, chtěli jsme dosáhnout transparentnosti prací komise, aby celá záležitost byla vyjasněna a zároveň naším záměrem e, je učinit veškerá rozhodnutí v souvislosti s uskutečňováním a završováním jednotného digitálního trhu a všechny tedy velké projekty komise byly diskutovány a iniciativy k nastartování jejich budou co nejdříve uskutečňovány co se týče neformální zasedání rady, kterému předsedal pan předseda Tusk, předložili analytickou studii týkající se příčin ekonomické a měnové krize v Evropské unii. A protože to bylo tou nejsnadnější částí, tak jsme před našimi kolegy Evropské kdy vypracovali takový dotazník pro členské státy týkající se budoucnosti Evropské hospodářské a měnové unie. Bylo mi řečeno, že mu to musím číst tak, že někteří litovali toho, že jsme měli příliš mnoho otázek, ale to je sice pravda, ale když nekladete otázky, nedostanete žádnou odpovědi. A já chci odpovědi týkající se zásadního rozměru hospodářské a měnové unie. Proto potřebujeme klas otázky, budeme eh, analyzovat odpovědi. Pan předseda Tusk, pan předseda Draghi v nejbližších týdnech. Eh, a budeme se snažit co nejtěsněji způsobit eh, spolupracovat, promiňte, také s předsedou Evropského parlamentu. Rád bych rovněž upozornil na to, že to bude návrh čtyř předsednictví eh, za zapojení Martina Šulce. Není to tedy pouze konání čtyř institucí plus Evropský parlament. Je to práce eh, přímo personálně a stejně tak, jako ostatní předsedové postupovali do současné doby, abychom analyzovali eh, také naše eh, osobní myšlenky a Donald třeba nikdy nevedl desedu eh, diskuzi v evropském sídle sám pro sebe, ani, Evrops, ani předseda Draghi. Já si myslím, že všichni my, kteří na sobě závisíme, si musíme uvědomit, že tady samozřejmě jsou zapracovány rovněž osobní názory všech pětich předsedů a Rozhodně by je dobré, že předseda Evropského parlamentu se účastní tohoto projektu. Rád bych zde vzdal ro, opět hold Evropskému parlamentu, výborům a dvou zpravodajům, kteří provedli vynikající práci pan Bulman a pan Fernandez práci, která tvoří základ pro umožnění toho, aby parlament mohl rozhodovat o tomto plánu a o legislativním textu, který bude co nejpozději tedy předložen v měsíci květnu. Je třeba, aby tady došlo také k rozhodnutí poslanecké sněmovny. Do té doby rád bych připomněl, pane předsedo Evropského parlamentu před vámi, že zvolili jsme komunitární metodu pro schválení tohoto textu co možná nejdříve je třeba abychom tady postupovali rychle. Já jsem slíbil před vámi, že přidružíme, tedy připojíme parlament do této komunitární metody a práce a to jsme učinili zejména a přesně v tomto bodě. Dnes jako sbor komisařů jsme dospěli k rozhodnutí týkající se rozpočtu eh, pro určité členské státy. Nebylo to jenom o jednom členském státě, ale o více členských státech. A stejně tak jako pozornost veřejnosti upřena i pozornost poslanské sněmovny, na případ Francie, rád bych vám řekl, že dnes jsme rozhodli, že jsme vyzvali Francii, aby snížila svůj strukturální deficit v roce 2015, protože jinak by francouzská vláda musela pozměnit svůj odhlasovaný rozpočet pro rok 2015 a my chceme, aby Francie mohla co možná nejrychleji snížit to 0,8-0,9 strukturální rozpočet pro rok 2016. Takže jsme domluvili s Francií lhůtu dvou let, dodatečnou tedy, a také jsme si intenzivněli postup týkající se pojednávání ekonomické nerovnováhy. Takže i Francie bude pod posíleným dohledem. A to bude doprovázeno velice intenzivně ze strany komise. No zejména co se týče tady rozpočtových postupů. Takže jak vidíte, pracujeme, děláme, co můžeme, nemůžeme dělat všechno to, co vy byste si přáli, abychom dělali. To, co umíme, můžeme, děláme a přitom doufáme v podporu Evropského parlamentu, protože bez Evropského parlamentu by komise byla hluchá, němá a nebyla by ničeho schopná. Takže dovolte nám konat. Děkuji, pane předsedo. A teď, dámy a pánové, se dostáváme k rozpravě. Než zahájím rozpravu, dovolte mi dvě krátká sdělení. Já budu velice přísný co do dodržování času, protože jsem byl od politických skupin požádán již vzhledem k těm následujícím diskusím, aby se skutečně dodržoval řečnický čas. Víte, že já normálně bývám velkorysil, ale teď vás skutečně prosím, abyste dodržovali řečnickou dobu. Ostatně, Eh, nebudeme provádět žádný proces Catch the Eye, nebudeme moci akceptovat žádnou modrou kartu. A teď druhé významné sdělení. V našich institucích máme pravidelně eh, stipendianty eh, na stáži a tito by rádi hráli s komisí fotbal a už ho hráli a teď vám dám výsledek. Dopadlo to desetku jedné pro Evropský parlament. A myslím si, že to je třeba v přítomnosti předsedy komise skutečně říci a nezamlčet to. Ano, souhlasím s těmi výsledky. Já vím, pane Tusk, že vy hezky vypadáte, jste starým fotbalistou jako já. Dejte dohromady taky manšaft na radě a uvidíme, jak tedy ti, co jsou na studijních pobytech na radě, se budou eh, vést. A teď má slovo pan Zárius Volský. It is Zárius Volský. Thank you, President. Uh... Děkuji vám, eh, vážení předsedové Evropské rady, komise a parlamentu. Eh, dva týdny uběhly od poslední neformální rady a zdá se to, jako by to bylo strašlivě dávno, protože se toho za tu dobu stalo hodně, doba se zrychlila. Eh, ta rada se původně měla týkat terorismu, ale život dodal dvě další témata. Řecko a Ukrajina co společného mají tyto tři témata? Jsou to tři zkoušky našich evropských hodnot. E, ta první e, útoky na Charlie Hebdo se týká svobody projevu, e, terorismu a boje tedy a zabezpečení našich občanů. Tady jsme připravili konkrétní akce. Dále k Řecku. Tady jsme se přidrželi závazků členských států, zásady Pakta Sun servanda a toho, že musí platit stejná pravidla pro všechny ve fiskální odpovědnosti. Ale zároveň jsme sloučili odpovědnost se solidaritou s Řeckem. A e, e, a e, příliš jsme přizradilo to, jak dnes vypadá Řecko. E, dále Ukrajina, to je další zkouška našich hodnot, e, která sdílí některé rysy těch předchozích dvou případů, tedy Charlie Hebdo a Řecko. Týká se to terorismu a hospodářského kolapsu. Ukrajinský případ se týká násilného měnění hranic a porušování mezinárodního práva prostřednictvím státně financovaného terorismu terorismu a válčení Ruské federace. Eh, ustojí eh, Evropská unie eh, tento test, abych citoval pana Tuska, budeme i nadále věrní našemu principu více sankcí za více války, dáváme šanci diplomacii prostřednictvím Minské dohody, ale měli bychom ji podpořit také patřičným tlakem a uvalením ekonomických nákladů na agresory, tak, aby se oběť mohla bránit proti agresorovi a tak, abychom mohli posilovat jejího obrané kapacity podle dvou principů mezinárodního práva. Za prvé práva na obranu a za druhé odpovědnost za ochranu. K tomu všemu potřebujeme sílu a jednotu. Děkuji vám. Děkuji vám. Nyní za sociální demokraty pan Pitela. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu předsedovi Junkrovi. Velice mu děkuji za to, že uvedl, že ten dokument o budoucnosti Evropy podepíše pět předsedů. Protože kdyby byl vynechán Evropský parlament, bylo by to nespravedlivé a také nevysvětlitelné. Předseda Evropského parlamentu je zde důležitý stejně jako hodnota všech evropských institucí ostatním tématům došlo k pozitivní dohodě o Řecku. To je dobře. Nyní je třeba všem eh, jasně ozřejmit, že je třeba ctít výsledky voleb. Není možné mít nějaké odvetné myšlenky. Prostě existuje úřadující vláda, ať se to někomu líbí nebo ne, tak tato úřadující vláda existuje. A potom také Musíme pochopit smysl toho volebního výsledku. Už zde není vůle šetřit a je třeba pochopit, že ta vláda nyní musí začít jednat, přejít z, z fáze propagandy do fáze činů. A potřebujeme nyní skutečný reformní proces. Proces reformy eh, veřejné zprávy, boje proti korupci a podle toho všeho budeme tuto vládu poměřovat. Další bod zahraniční politika Ukrajina. Předseda Tusk o tom hovořil a já mu za to děkuji. Je to křehká dohoda, ale alespoň máme tuto dohodu. A teď je třeba, aby eh, byla pevnější. Musíme zvýšit tlak na Rusko a udělat vše, co je v našich silách. Tak, abychom docílili trvalého klidu zbraní, který povede ke skutečnému míru. Líbie. Pane předsedo Tusku, děkuji vám za to, že jste připomenul téma Libie. Libie, tam se objevuje velmi dramatická situace a neúčinná bdělost. Musíme zde něco udělat, musíme se e, zaměřit na naše úsilí a vysoká představitelka Morgerini jistě má správné reakce. A potom přistěhovalectví a Lampedusa. Potřebujeme Triton, tento potenciál musíme využít, ale myslím si, že to nepostačí. Domnívám se, že nyní potřebujeme Mare Nostrum na evropský způsob a na závěr boj proti terorismu jména evidence cestujících v letecké dopravě, zde jsme se posunuli ku předu, ale víme, že to není postačující pro boj s terorismem. Potřebujeme více a doufám, že se nám to podaří. Paní Morvaj má něco procedurálního, prosím. Ano, pane předsedo, jak jsem vám psala, nemáte právo unilaterálně měnit program, který byl přijat parlamentem na začátku zasedání. A na tomto programu je napsáno každý a i za touto rozpravou. Děkuji. Eh, paní Morvaj, eh, máte právo, eh, já, máte pravdu, já nemám právo toto, ale článek 190, 162 ale článek A 2 posluchu, eh, postihují Blue Card a eh, v každý Eye. Tam je řečeno, že zbývající čas může být využit na každý Eye, ale já jsem na začátku říkal, že bohužel nebudeme mít eh, zbytek. Už teď máme spoždění. Modré karty jsou potom výlučné uvážení předsedy, ale můžete si to znovu sama přečíst, je to článek 162 eh, odstavce 6 a 7. Teď kolegyně Fotiga za ECR. Vážený pane předsedo, já jsem měla takový sen. Byl to sen o Evropské unii. plné mých nadějí a očekávání. Evropské unie eh, před několika lety. Pravděpodobně eh, by to eh, bývala byla výměna s eh, názoru s prezidentem země oběti. Potom debata mezi evropskými lídry přijetí vyjednavacího mandátu a pověření smluvních orgánů Evropské unie, aby vyjednávali, pokud se rozhodneme vyjednávat. Co máme místo toho? norm, eh, normandský formát, ať už to znamená cokoliv. Nedostatek eh, účasti, eh, jak předsedy rady, předsedy komise, tak obou vysokých zmocněnců a výsledek. Naše obezřetná podpora. Bezvýhradná podpora na G7. Debatě o G7. Máme určitě velký problém, jenom konflikt, máme skutečnou válku, kdy dochází k porušování mezinárodního práva, anexi svrchované země a naše nerozhodnost eh, tváří tvář v tom. Musíme vědět, že Rusko, Ruská federace nesplnilo žádnou dohodu které bylo dosaženo, pokud jde o Ukrajinu. Nicméně, během neformálního zasedání na radě jsme se rozhodli, že už se nebudeme bavit o dalších sankcích. A to znamená, že Minsk 2 prostě akorát zamražuje stávající konflikt. My musíme udělat krok dále a musíme přijmout další eh, pevná a eh, rozhodná Eh, rozhodné kroky, které eh, dají EU nějakou sílu. Já vítám výsledek neformální eh, rady, pokud jde o, o protiteroristická opatření, včetně vyhlídek na směrnici o, o údajích o mm, členech, tedy cestujících, o jménech cestujících. My už jsme eh, několikrát naléhali eh, v naší politické frakci na projednání této věci. Potom je tady Řecko. Jsou tady dvě strany tohoto problému. Myslím, eh, že musíme zcela jasně při debatě s evropskými národy pojmenovávat důsledky měnové unie. Ale přesto musíme pamatovat také na to, že Přijetí eh, Řecka bylo politické eh, rozhodnutí. Hmm, a nemůžeme, eh, nemůžeme přelížet ty ekonomické aspekty teď. Děkuji a teď za liberály Maslo, pan předseda Verhofstadt. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl zareagovat na předsedu Junkera ohledně PNR my jsme se toho nevzdali, my jsme to eh, nezrevidovali. Drtivou většinou jsme odhlasovali jasnou rezoluci, to znamená ano, PNR na evropské úrovni a proto jsme požadovali po komisi, aby předložila návrhy ve smyslu proporcionality, protože to jsou dva základní předpoklady pro paralelní systém. A my jsme také chtěli, aby rada také jednala a aby začala odsouhlasovat směrnici o ochraně osobních údajů, což znamená, že my nebudeme eh, přehodnocovat naši pozici. Ne, my tři se musíme snažit, aby eh, prostě rada dělala, co má dělat, komise taky a i my my potom budeme s touto agendou pokračovat, ale společně, nikoli v odděleně či nezávisle na sobě. A druhá věc, eh, ekonomická zpráva nebo ekonomické řízení. Já myslím, že to mm, by znělo dobře. Nakonec, eh, a, a, takže eh, protože my jsme dva roky pracovali eh, na mm, těch různých tedy eh, eh, smluvních režimech, to bylo zcela pošetilé. Já myslím, že bychom měli změnit kurz a směřovat ke globální konvergenci v Evropské unii a v eurozóně. Takže tady si myslím, že ten přístup je teď dobrý. A mm, teď se dostávám ke třetímu bodu, o kterém se jednalo na neformální radě na téma Řecko. Pane Tusku, to je velice eh, rozumné eh, rozhodnutí. Čtyři měsíce navíc byly poskytnuty, to je výsledek jednání s Řeckem, tak aby Řecko mohlo hm, popsat reformy, které chce přijmout. Já myslím, že to bylo moudré rozhodnutí, ale doufám, že to budou reálné reformy. Eh, vím, že tady se hovoří o daňových unicích, proti tomu chtějí také něco dělat, to je dobré. Potom tam eh, mají předložit návrhy o korupci, to ale nestačí. Eh, zrovna ten dopis řecké vlády eh, mm, z několika, před několika dny na mě neudělal eh, velký dojem. A potom, hm, potom, potom samozřejmě reforma ve veřejném sektoru, racionalizovat, zeštíhlit veřejný sektor a potom i potom, potom ta otázka těch soukromých finančních institucí v té zemi. Takže teď musíme počkat na další návrhy od řecké vlády a poté budeme moci pokračovat. Ale bylo to moudré rozhodnutí, to znamená dát Řecku další čtyři měsíce, aby eh, to mohli udělat, protože za pár dní by to nešlo. A teď otázka Ukrajiny na závěr. Pan Tusk říkal, že 800krát bylo, došlo k porušení dohody Minsk 2. Já si myslím, že tady nad tím je třeba se zamyslet. Musíme si položit otázku, máme vůči Rusku správnou strategii? To znamená, eh, eh, oni tedy eh, se dostali na Krym a my jsme reagovali. Dostali se na východ Ukrajiny, my jsme reagovali porušili Minsk 2 a možná, že také budeme reagovat. Já myslím, že je třeba jít na to opačně. To znamená, my musíme teď rozhodnout o dalších sankcích, ekonomických sankcích, to znamená nezavádět je hned, ale jasně říci ruskému vedení, pokud porušíte to či ono, tu či ono dohodu, tak to jsou ty ekonomické sankce, které na vás uvalíme. Nečekat, my pořád jenom reagujeme. Reagujeme na kroky Putina. Musíme to udělat opačně, to znamená rozhodnout v rámci Evropské rady na základě návrhu paní Morgerini a pana Tuska, rozhodnout o ekonomických sankcích a jasně naznačit ruskému vedení, že tyto sankce se budou reálně aplikovat, pokud nadále budou pokračovat v permanentní agresi eh, vůči ukrajinskému státu. Děkuji. Děkuji a slovo má teď za spojenou levici pan Papadimulis. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, reakce Evropské unie, Euroskupiny, Evropské komise, Evropské eh, centrální banky na problémy, které na které poukázala evropská, tedy řecká vláda, bude takovým zrcadlem. Ukáže, jak eurozóna bude řešit své vlastní problémy. V několika posledních letech jsme byli svědky poklesu investic. V eurozóně došlo k evropskému poklesu, k deflaci a k e, nebezpečí objevení se dalšího, e, dalšího problému, další krize Existuje studie, studie McKinsey, která ukazuje, že v posledních několika letech se veřejná zadluženost zvýšila po celé Evropské unii. 15 19 členů eurozóny má mnohem vyšší eh, dluh, než je stanoveno v Maastrichtské smlouvě. Sedm eh, zemí eurozóny má veřejný dluh ve výši více než 100 a nejvyšší eh, nárůst eh, zadlužení, to je eh, Irsko, 172%, 103% veřejných dluhů, Řecko, 100% Portugalsko a 73% Španělsko. To jsou země, na které se vztahuje memorandum o porozumění. Takže já jsem rád, že debata o Řecku má poněkud jiný tón a ne takový agresivní, kteří eh, který razí, razili eh, němečtí křesťanští demokraté před několika dny kteří eh, chtěli nějakou pomstu pro řeckému lidu za to, že hlasoval ve svém zájmu ve volbách. Před několika dny pan Juncker promluvil před výborem pro hospodářské a sociální záležitosti a pane předsedo komise, tam jste řekl, že že evropské instituce tam jednaly nepřijatelně a že jste je urazil a že ten program byl implementován eh, špatně. Euroskupina eh, se eh, rozhodla o tom, že dá ještě Řecku nějaký prostor k nadechnutí. A může to umožnit zachování stávajících eh, pravidel požadavků a také eh, respektování demokratických výsledků. A ty výsledky ukazují, že mm, možná budeme muset něco změnit, možná jsme udělali chybu a to bylo naším cílem. My samozřejmě eh, uznáváme své závazky, uznáváme evropskou solidaritu v boji se solidaritou a daňovými úniky. My chceme technickou pomoc a žádali jsme o ní předchozí vlády tohle nechtěly, jak eh, uváděl pan Schäuble. Chceme eh, Junckerův investiční eh, program, abychom dostali více prostředků. A samozřejmě my chceme využít flexibility, která je eh, zabudovaná do paktu stability. už komisař Prody jej nazval uh, idiotským, ale teď musíme využívat to, co tam je. A teď závěrem bych ještě řekl něco k Ukrajině. Ta eh, mírová dohoda je vlastně takový malý zárodek, který může brzy zajít. My se musíme snažit eh, podpořit eh, ty snahy. Pokud jde o eh, čelení teroristickým útokům, nemusíme jenom prokazovat solidaritu s francouzským a dánským lidem, ale jsem také velice jasný, nebo jasně říkám, že nesmíme udělat ty chyby, které udělali američané po roce 2001. A teď pan Lambert. Děkuji, pane předsedo. Hlavně já chci hovořit o Řecku a začnu otázkou. Skutečně potřebujeme uh, takové psychodrama, které trvalo skoro čtyři týdny. Psychodrama, kdy nová e, e, řecká vláda dělala, jako kdyby pokračovala pořád volební kampaně po 25. lednu a e, samozřejmě aby říkala, že naše země zkrachuje, samozřejmě to mělo velké důsledky pro banku a podobně, podobná prohlášení. Ale samozřejmě to někteří členové rady ale trpěli takovou obsesí, pořád chtěli tvrdit, ano, Řecko musí zaplatit a jinak půjde, mm, jinak tedy, jinak eh, Řecko vystoupí, tedy to, eh, jak si bylo mezi řádky, to je stejně jako když eh, francouzi říkali, Německo musí zaplatit a pan Schäubler také mm, tedy měl takové nepatřičné prohlášení. A jak řekl Guy Verhofstadt, my jsme získali čtyři měsíce, to je dobrá věc. A je třeba, aby ty čtyři měsíce byly využity, abychom nalezli novou dohodu mezi Řeckou a partnery. A dovolte, abych zmínil tři základní body této nové dohody. Za prvé třeba, aby to bylo pro řeky snesitelné. Žádná země v historii lidstva nikdy nemohla 4,5 eh, HDP eh, věnovat na splácení dluhu. To nejde a například eh, a, a, a to by mělo Řecko vydržet 20 let, to není možné. A eh, takže eh, by, dlouhodobě, dejme tomu, to může představovat takový 3,5% a do budoucna se to musí ještě adaptovat. Dále, řecká, nová řecká vláda, myslím si, je daleko spolehlivější než bývalá vláda, tedy EPP a PASOKu. A mm, mm, tato vláda se snaží v Řecku zavést skutečně fiskální opatření. A pokud Evropská unie by měla přinést své know-how i například svou sílu vůči třetím zemím jako Švýcarsku, abychom skutečně získali informace, aby některé ty nezaplacené daně eh, byly uhrazeny, takže já myslím, že to hodně eh, Řecku posloužíme. A za třetí, je třeba, aby řecká ekonomika se eh, dostala na té, na tu cestu udržitelného rozvoje. A to by měla být priorita komise. Investice, transformace energetiky a mm, Řecko třeba by mohlo začít vyvážet energii, a to především na východ Unie. Takže já si myslím, to je velice užitečný zdroj financí pro stát a řeckou ekonomiku. Tudíž tady také bychom měli si stanovit prioritu, to znamená evropské investice právě i do těchto transformací v Řecku. Závěrem bych řekl, že nikdo, nikdo tady nemá zájem na tom, aby nová řecká vláda eh, selhala jenom z nějakých politických důvodů. Ne, protože selhání nové řecké vlády by znamenalo nevyhnutelně vítězství populistů, proti evropských populistů. Děkuji. Das Wort hat jetzt für die EFD. A nyní za frakci EFDD, pan Natl. Pane předsedo, jak, také já budu hovořit o Řecku. A Eh, zmíním předsedu Euroskupiny, který nedávno řekl, že se mýlíte, pokud si myslíte, že jeden eh, volební výsledek může změnit fungování eurozóny. Pan Juncker řekl, že nemůže být demokratická volba proti smlouvám o Evropské unii. A to nám říká všechno o tom, co si eurofanatici myslí o demokracii. Není ironické, že ničíte demokracii ve její kolebce v Řecku? Řecko vstoupilo do měny, do které nikdy vstoupit nemělo. Hmm, odstranili se demokraticky zvoleného premiéra, když nabízel referendum. Vnutili jste úsporné opatření, které eh, přivedly eh, řeky na okraj propasti a eh, svazujete je ekonomickými řetězy. Suverenita a demokracie v Řecku není vaše. Řekové trpěli dost. Bitevní linie jsou jasné. Demokratické síly v Řecku proti nedemokratickým silám Evropské unie. Pro, eh, od řeckého parlamentu žádám, eh, budou pevní, řekům říkám, buďte odvážní, Chraňte svá práva, vytvořili jste demokracii, teď nás musíte zachránit. Buďte uh, odvážní jako vaši předkové, neváhejte, nezdávejte se, vy jste obhájci demokracie, vy jste národ Homéra, Platona, Aristotela. Když budete trvat na svém, zvítězíte a budete majákem naděje pro nás všechny. Nyní má slovo paní Le Pen. Eh, eh, takže eh, Euroskupina se snaží mm, mm, mm, tlačit na pana Ciprase a i, který se snaží přehodnotit tu škodlivou a katastrofální politiku trojku a já si myslím, že asi reálná změna politiky může nastat, až když opustí euro a zde ale vláda Ciprase si zvolila euro a vlastně tím zradila své předvolební závazky. Je to eh, kapitulace před Evropskou unii a Německem a velice rychle, bohužel, asi eh, tato vláda se stane nepopulární. Ve světle té řecké epizody všichni Evropané si uvědomili, jak je demokracie a euro nekompatibilní a demo, euro a prosperita jsou také nekompatibilní a národní eh, a Front National, francouzská strana, chce tedy osvobodit Francii, osvobodit rozpočet Francie a její hranice, tak aby mohla konečně eh, bojovat proti škrtům, předlužení a masové nezaměstnanosti. E Za e Děkuji, pane předsedo jménem francouzské delegace v EPP jsem velice rád, že Evropská rada věnovala eh, gro své činnosti boji proti terorismu. My jsme to i navrhli po útocích v Paříži a nová tragédie v Kodani, jenom umocnili, jak je to naléhavé. Je to téma, které je třeba řešit především společně na evropské úrovni, eh, protože to jsou hrozby vůči nám všem eh, a jsou to tedy hrozby především mezinárodního terorismu. Paní Le Pen hovořila o řeckém případě. Zde já bych eh, eh, se možná méně zajímal tady o francouzský příklad já bych rád mm, kvitoval s potěšením i to, co tady jste, eh, eh, eh, pane předsedo rady, řekl na adresu Francie. Francie vlastně již po třetí selhala, nesplnila své závazky. A pane komisaři, vy jste sám řekl, že nyní je pod dohledem, posíleným dohledem. To je velice pozice taková citlivá, znamená to určitou nedůvěru vůči Francii. A zde my v Evropě tedy, ale dáváme určité útočiště eh, pro eh, Francii, ale Francie bude mít jenom tři měsíce, tam, kde eh, řecká vláda má šest měsíců, aby tedy Francie přišla s dalšími čtyřmi miliardami tento rok a aby ušetřila 16 miliard v roce 2016 a v roce 2017. Takže já děkuji Evropě protože Evropa tedy takto chce donutit eh, vaši neodvážnou vládu, aby skutečně dělala reformy ku prospěchu celé země. Děkuji. Slovo eh, za sociální demokraty má pan Fleckenstein. Pane předsedo, vážení kolegové, eh, poslední neformální setkání hlav států proběhlo pouze několik hodin po ukončení hovoru v Minsku. Situace v východní Ukrajině se trošku zlepšila, ale e, nelze hovořit o implementaci dohody z Minsku. Pan Vrhoustat má pravdu. Musíme přestat reagovat na to, co se děje, když se něco stane. Musíme předem vědět, co se děje, když ta řešení z Minska ne, v Minsku nebudou realizována a co se může stát naopak, když společně bychom šli jinou cestou než tou, kterou se doposud vydává ruská vláda. E, situace na Ukrajině potřebuje jasná slova a zásady našeho chování musí být nejenom e, jednota, ale také odpovědnost. A když budeme používat jasná slova, jasné sankce a nic se nezlepší. Pak mm, pak bude také e, nutné přiznat, že mm, jaksi úsupek, ústupek e, pro ty, kteří nechtějí v žádném případě vojenské řešení a dodávky zbraní. Když e, mm, se mluví o sankcích, je třeba zvážit, zda Eh, poslanci, ruští poslanci, kteří jsou na seznamu, tam musí zůstat, protože se o tom hovoří na různých uh, úrovních, ale meziparlamentní dialog, eh, aby nemohl probíhat, to je škoda. Za frakci EKR, pan Loke. Pane předsedo, Řecko žádalo o prodloužení věrové pomoci. Interpretace je taková, že eh, nyní, eh, co, co, co mě chybělo v tom řeckém, řecké žádosti, byly konkrétní čísla. Co nám Řecko nabízí eh, za úspory? My víme, kolik sliby Syrici budou stát, ale nevíme, jaké budou příjmy. Mělo by se zlepšit vybírání daní, ale kolik miliard to přinese do řecké kasy, po té, co se o to už dlouho snaží? Celní zpráva by měla být reformována. Co to ale přinese? Kolik euro? Žádná privatizace se nebude vracet zpátky, ale eh, to se ani nedá. Jak to vypadá s reformním úsím? Co konkrétního to přináší? Eh, pane předsedo, já jsem mm, viděl, že eh, Řecko ne, ne poskytlo žádná čísla, ale o čísla tady jde. Pan Albrecht za zelené. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, um, ukládání dat uh, pasažérů. Je jasné, že Evropský parlament jak eh, ten návrh ehm, minulosti odmítl, protože ho považoval za nepřiměřený. Spravodaj te, který podal tehdejší návrh, ho nezměněný předložil a já nechápu, jak bez ztráty tváře by s tím mohl Evropský parlament souhlasit, především na základě toho, že minulý rok Evropský soud eh, dal dal zapravdu argumentům Evropského parlamentu a jasně řekl, že eh, bezdůvodné ukládání těchto dat není v souladu se základními právy Evropské unie prosím, snažte se o to, aby každý návrh na uchovávání dat byl slučitelný s touto zásadou a, a, a proto bude komise muset podat nový návrh, jinak to nepůjde dál. Děkuji. Za EFDD, paní Vigí. Děkuji, pane předsedo. Eh, na nedávném setkání šéfové vlády, ho, vlád hovořili o budoucnosti Řecka, ale možná někdy on nechápe, v čem je problém, takže mm, mm, takže přece o své zemi musí rozhodovat pouze řekové. A my jsme tady teď, abychom o tom diskutovali a přece, eh, my, ale jenom se zajímáme o to, co se řekne v Berlíně, v Paříži, v Lucemburku, v Bruselu, ale mm, tady přece jde o osud lidu a ten nemůže být v rukách jiný tady možná asi se mýlíme všichni. A Cypras, premiér, ten se v podstatě vzdal všech svých nároků a požadavků a, a vzdal se Německu. A kdo jsou Merkel, Merkerová a Junckerová? Co si myslí, že mohou rozhodovat o řecích? a e, ten program škrtů ten celou zemi a celé země položil na kolena a 155 e, e, dluhu přece to není možné jen tak splatit a mm, krize v Řecku to není řecká krize, to je evropská krize, to není krize ekonomická, ale politická. Je to krize jedné eh, malé jedné malé země a mm, je to, může se to stát bouří, která zachvátí Itálii, Francii a proto, proto, poněvadž Evropa je slabá, protože politici pouze se zajímají o své krátké hm, horizonty. A zde, hm, kolegové, já zde proto nevidím tuto žádnou cestu Děkuji. Slovo má nyní pan Carianopoulos. Euroskupina a její dohoda s vládou Syrizy prodlužuje eh, memorandum pod dohledem trojky akorát pod jejím jménem. Evropská unie nic nezměnila. Jakékoliv vyjednávání s EU vede akorát potížím my i nadále budeme muset eh, splácet dluhy, budeme muset privatizovat, budeme muset škrtat mzdy a vést eh, úsporný život. Cypras eh, bude moci změnit situaci jenom pokud bude moci zmírnit následky sociální, sociální následky situace. Nikdo tu situaci nepochopil. náš národ má svoji důstojnost a, a svých zbraní se nepustí a uvidíme, co eh, se stane eh, z eh, pochodu komunistické strany Řecka v pátek. Děkuji, teď pan González za EPP. Děkuji, pane předsedo. Rezoluce eh, boje proti terorismu, kterou jsme odsouhlasili nedávno na minulém mm, eh, zasedání eh, parlamentu a i prohlášení Rady proti terorismu, to je jasná indicie, že jdeme správným směrem. I Španělsko Eh, eh, tedy hlavní naše vládnoucí strana uzavřela dohodu boje proti terorismu se socialisty a dalšími hlavními stranami, ale není možné skončit pouze u slov. A zde tedy všechny tři instituce ukázaly dobrou vůli a je třeba to teď převést v činy a mm, protože my neseme přímou odpovědnost například i za odsouhlasení evropského PNR, tak abychom mohli kontrolovat pohyb těch takzvaných cizích bojovníků mm, mm, a e, samozřejmě s tím, že zároveň musíme dodržovat lidská práva. A e, teď tento nástroj závisí na nás, my ho musíme přijmout. Chci připomenout, že ať uděláme všechno v boji proti terorismu, tak vždycky, vždycky musíme mít na mysli oběti. Závěrem bych doplnil, že moje země, kterou zde zastupuji, tedy Španělsko, eh, je pro energetickou unii. Španělsko a Portugalsko vždycky apelovali na eh, lepším eh, propojení s Evropou a nyní je to i v zájmu Evropy, aby Evropa zlepšila propojení s Portugalskem. A nikdo nemůže být izolován, er, energeticky izolován v Evropě, protože nikdo v Evropě nemůže být ostrovem v žádném slova smyslu, ani Řecko nemůže být ostrovem. Děkuji. Děkuji a nyní a paní Ferreira zásade. Děkuji, pane předsedo. Eh, dočasná dohoda o eh, Řecku eh, je vítána, ale není to konec cesty, je to v podstatě jenom začátek nové fáze a tato fáze už se musí lišit od té předchozí. Řecko dusí transformační programy, které jsou prostě excesivní dopad na ekonomiku, zaměstnanost, investice a důvěru jsou, e, je ničivý, jak uznal Jean-Claude Juncker a děkujeme za to, že jste to udělal. V Řecku e, je třeba provádět reformy a je třeba napravit chyby, ale potřebuje k tomu dostatečný prostor i v rozpočtu aby to mohl udělat. Bez pochyb ta absurdní myšlenka úspor nemůže obstát tváří v tvář realitě. Je třeba vytvořit novou agendu. Musíme vytvořit e, nový podnět pro e, jiný přístup. A jakýkoliv projev moci je eh, špatným přístupem. Takže jediný způsob, jak se pohnout vpřed, je přizpůsobit opatření na základě výsledku, eh, která ta země, eh, které ta země produkuje. Slovo za ECR má teď paní Stevens. Děkuji, pane předsedo a vážení kolegové. Já bych ráda zmínila několik stručných věcí. Moji eh, kolegové, eh, moje kolega eh, Rope, který spolupracuje s Timothy Kerkopem na zprávu, na zprávě, která bude představena zítra, se snaží o odbourání dogmatů a o v oblasti soukromí. Já eh, vyzývám Evropskou eh, komisi, aby eh, co nejdříve stanovila lepší kontrolu, lepší parametry pro kontroly občanů na vnějších hranicích. Já také eh, eh, vyzývám k eh, obnovení větší důvěry mezi evropskými státy a o intenzivnější výměnu informací a společně, o operativnější spolupráci mezi, tedy v rámci Europolu. Také se těším na revidovanou strategii vnitřní bezpečnosti, protože Evropa může opravdu přinést toho více v boji s terorismem. Děkuji. Děkuji, paní Stevens. A nyní za FDD paní Lundgren. Pan Lundgren. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych se eh, rád obrátil na pana Tuska a pana Junkera. Chtěl bych eh, říci, že od 1. prosince 500 milionů Evropadů sleduje vaši práci. Eh, samozřejmě můžete rozhodovat o spoustě věcí, ale musíme eh, eh, se také dívat na to, co se děje v jednotlivých zemích. Stovky tisíc eur Eh, eh, se tady vyplátí, vyplácejí na bonusech a obrovské eh, penze. Kdo něco takového dostane? Pane Tusko, já se zeptám, jestli se také postaráte o to, aby tyhle šílené prémie teď už skončily. My musíme platit daně a tahle opáška je opravdu o, o právě na. A teď pan poslanec Vilimsky. Děkuji, pane předsedo. Ehm, zase mám dojem eh, od jednoho zasedání rady eh, k druhému, že situace se neustále zhoršuje mm, že to je takový politický titanik, že všude se eh, na nás tlačí voda a nejsme schopni ty díry ucpat. Dámy a pánové, masová nezaměstnanost, rekordní počet bankrotů, problémy eura a vy nyní eh, rozhodujete eh, o tom, že další miliardy se budou posílat na Peloponés a že to budou, hrozí, že to budou zase stra, eh, cené peníze. Evropská unie má koncepční chybu a to je centralizace a e, přílišná snaha o dohled. E, pokud chce, kdo chce budoucnost tohoto kontinentu, tak se bude vracet eh, zpátky k suverénním národním státům, které spolu spolupracují a odmítnou tuto šílenou centralizaci. Děkuji za EPP, pane Rangel. Pane předsedo, já chci ehm, přivítat předsedy Rady komise, pogratulovat jim k výsled, dosaženým výsledkům a eh, k tomu podnětu, který ho dosáhli díky této neformální radě. Co se týče terorismu, podařilo se nám dosáhnout skutečného pokroku, současně garantovat naše šengenské dědictví, což je eh, zcela zásadní. Eh, za druhé, k Ukrajině Samozřejmě je tady stále velká nejistota, ale co se týče ekonomické a měnové unie, především v případě Řecka byla dosaženo značného pokroku. My věříme, že toto je rozumná dohoda, je rozumná, protože řecká vláda ehm, pochopila, že solidarita a společný přístup k řešení problémů vyžaduje, aby byly na rovném základě jako ostatní země a dodržovaly pravidla. To pochopili a proto jsme nyní ve fázi um, dokončování tohoto procesu budou poskytovány další garance v příštích měsících, ale je to světelko naděje pro evropský um, projekt. Takže myslím, že to je pohyb směrem k řešení. Dává nám to naději. Děkuji paní Jotová za SND. Pane předsedo, já bych chtěla zmínit opatření proti terorismu. Co nemáme, ale je nějaká hloubková analýza Evropské komise. Tu potřebujeme teď právě v době, kdy chceme přijmout novou strategii v oblasti bezpečnosti. Také bychom měli vědět, do jaké míry eh, členské státy efektivně spolupracují s Europolem a Interpolem. Potřebujeme solidaritu a eh, společné vnímání tohoto jevu terorismu. Schengenský systém by se neměl rušit, ale dále posilovat by se měl a rozšiřovat. Eh, Bulharsko má hranice s Řeckem a Tureckem a tam bychom potřebovali větší podporu, protože eh, zcela hm, důvodně hm, ti zahraniční bojovníci překračují právě tuto hranici, když tedy vystoupí eh, z letadla zde jsou velké tlaky na tuto hranici a Bulharsko nemůže být takovou nárazníkovou zónou a garantovat bezpečnost ostatních eh, států a nemůžeme být mimo Schengen. Pan eh, Sinarinos, vyjednávání mezi řeckou vládou a Evropskou unii jasně ukázala, že Evropská unie v podstatě dělá, co chce Německo a Francie. E, a přitom e, to byla příležitost, aby Evropská unie ukázala, že má zájem o růst, o lidi, e, o ekonomický růst, ale místo toho poslouchá Německo. Není náhodou, že jedna studie London School of Economics hovoří o tom, že nízké úrokové sazby v Německu ty v podstatě Eh, přinesly Německu 80 miliard. Takže bychom měli mm, skoncovat s tímto vykořišťováním. Evropskou unii přece nevlastní pár zemí. Ne, německá vláda mm, nejprve musí si udělat pořádek a potom poučovat ostatní. Řecko má právo eh, si mm, provádět své politiky sami. Za EPP pan eh, Karas. Dámy a pánové, na tribuně eh, není eh, dovoleno eh, demonstrovat se politické názory, takže prosím vás, abyste toho zanechali. Dámy a pánové, říká pan Karas, nikdo z nás témata Ukrajina a Rusko, Řecko, terorismus, přistěhovalectví, azyl eh, nemůže uspokojivě vyčerpat za půl minutu a ještě eh, navrhnout něco do budoucna. A proto eh, zůstanu u jedné zásadní věci. Žádné téma nelze vnímat izolovaně. Ono vždy jde o celou Evropu Nejsou to naše problémy a nejsou to eh, problémy někoho jiného. A příčinou eh, eh, u všech těchto věcí, těchto problémů je porušování mezinárodního a i evropského práva, porušování společných hodnot. Naší reakcí musí být nalézat společné reakce na toto na základě společných hodnot. Nejde eh, o to eh, zabránit porušování našich hodnot, ale naše hodnoty a naše právní společenství musí eh, vytvářet jistotu a důvěru při řešení problémů. A tady je strašně důležité, strašně, šlašlivé, pardon, že vidím, že v Řecku v televize po Mm, dokončení eh, v vyjednávání eh, nějaký řecký politik řekne, vyhráli jsme jednu bitvu, ale ne celou eh, válku. Prostě něco takového, takto nemůžeme vybudovat důvěru. A proto prosím, abychom se svými hodnotami, pane Karasi, musíte skončit, přerušuje řečníka pan předseda za SAD paní Kinge. Pane předsedo, my musíme koordinovaným způsobem podporovat úsilí všech států na světě, které se zapojily do boje proti terorismu. Musíme podporovat proces eh, pacifikace, musíme chránit eh, všechny lidi, naši společnost, sami sebe, ale i naše principy, globální přístup k boji proti terorismu, pane předsedo, nemůže ale se omezit pouze, že budeme řešit ty nejbližší konflikty, jako například v Libii, ale budeme koordinovaně působit a zapojíme se do boje proti mezinárodní síti teroru a teroristů. A například subsaharská Afrika, na to nesmíme zapomínat, a ne, tam případy v Nigérii a islamisti Boko Haram například, na to nesmíme zapomenovat kvůli této krizi a i, e, e, i libyská teroristická skupina Dašer a na Středním východě. Proti těm také musíme bojovat. Nemůžeme tedy být lhostejní vůči barbarství, které páchají. Děkuji. Děkuji paní Genge a slovo za EPP má teď paní Švica. Děkuji. Pane předsedo, já jsem velice ráda, že všechny instituce jsou zde dnes zastoupené svými eh, předsedy a doufám, že e, se taky shodnou, pokud jde o terorismu. E, život lidský je jádrem naší každodenní politiky a při boji s terorismem jde tedy o ochranu lidského života. Já chci vlastně říct jenom dvě věci. Máme tady přece velké téma energetické unie a hospodářské měnové unie, investiční plán a potom téma Ukrajiny. Hovořili jsme o tématech, eh, která byla problémy a mm, o tématech, která byla řešeními. A proto jsem eh, proto, abychom eh, jak tu energetickou unii, tak hospodářskou unii a investiční plán tak investiční plán ehm, opravdu prosadili, abychom vyřešili ty problémy, ehm, které jsou po celé Evropě. Samozřejmě ehm, v, na v Řecku i na Ukrajině, kde máme problémy, i, i jinde, kde máme problémy s přistěhovalstvím, musíme řešit ty problémy na místě. Je pěkné, že jsme, nacházíme jednotu, ovšem důležité je, aby také slova následovaly činy. Důležité je, abychom eh, stáli jednotně bok, po boku sobě a proto jsem ráda, že tady máme tuhle jednotu. Za sociálně demokratickou eh, frakci má slovo pan Morel. Ano, pane předsedo, podle mě je velice pozitivní, že nás je tady hodně v tomto sále, kteří vyjadřujeme podporu a solidaritu vůči nové řecké vládě a potažmo vůči řeckému lidu, který byl tvrdě zkoušen v posledních letech. Je to pozitivní podle mě, poněvadž když jsem slyšel některé vedoucí představitele, především konzervativního eh, eh, proudu, mm, kteří říkali, že řekové si zvolili špatně a že za to mají zaplatit. Já si myslím naopak, naše evropská povinnost je pomoci Řecku, pomoci Řecku v restrukturalizaci tohoto neúnosného dluhu, pomoci Řekům, aby zreformovali daně, aby oživili ekonomickou činnost. Je to o to důležitější, protože já jsem velký proevropan a já lituji, když tady jsem slyšel předsedu komise, který tedy jakoby říkal, že demokracie končí tedy na hranici smluv. Ne zde přece není eh, možné tedy podlehat této tedy obsesy eh, rozpočtové disciplíny. Ne, teď musí nastat nová etapa pro Evropu. Za frakci EPP má slovo pan Zver. Pane předsedo, poslední neformální eh, rada byla velmi důležitá. Jeden z výsledků je, že euroskupina schválila nové reformní plány řecké vlády. Já doufám, že Cypras bude pokračovat v implementaci reform, konsoliduje rozpočet a že Řecko splatí, co jsme jim dali. Řecko dostalo eh, hodně na své reformy v posledních letech platí menší částky eh, vzhledem k HDP než Slovensko nebo někdo jiný. Myslím, že dostali dost velký prostor. Hrozba Grexitu nefungovala. Pravděpodobně ne, by nedošlo k žádné katastrofě. Euroskupina je velmi silná to musíme vzít v úvahu. My jsme získali čtyři členy a žádn, o žádného jsme nepřišli. Paní Beňová. Děk, pane předsedo, pane předsedo komise, Evropa se nachází v nelehké situaci. Musíme čelit vnějším i vnitřním hrozbám. Nedávné tragické události ve Francii i hrozby tedy v Belgii vedou k tomu, že si musíme lépe stanovit cíle a cestu, jak dosáhnout, jak dosáhnout boje proti terorismu. Nevidím ale důvod, aby vznikal nepřiměřený tlak na parlament, abychom v urychleném jednání přijali PNR. Naopak, Evropský parlament má chránit práva občanů členských států Evropské unie. Pokud dovolíte, stručně bych se vyjádřila k situaci v Řecku. Kolegyně a kolegové, nikdo z nás by v této chvíli nechtěl být na místě řecké vlády a řeckých politiků. Ta situace je skutečně těžká, ale já musím vyzvat řecké politiky a řeckou vládu ke stejné solidaritě, k jakou jsme mm, e, přijali my. Na Slovensku 60 obyvatel vydělává 500 euro. My jsme ale e, pomohli řecké vládě a teď čekáme e, podobnou solidaritu i od současné řecké vlády. Děkuji, pane předsedo. Jménem komise má nyní slovo pan Juncker. Vážený pane předsedo, vážení kolegové. Já budu velice stručný, tak jako byla Evropská rada 12. února a zareaguji na dvě, tři poznámky, které zde Eh, eh, zazněly, a to především, které se týkají tedy komise. Za prvé chci panu Morelovi poděkovat, protože eh, on zmínil hm, evropské socialisty a on v podstatě říká úplný opak, než říká socialistická vláda, to je vláda francouzská. To je tedy významné. A potom děkuji za smysl pro humor. On řekl, že nás je tady hodně, kteří, no hodně, no dobře, vy máte velký smysl pro humor. A za třetí, já bych eh, na něj zareagoval také, já jsem nikdy neřekl, že eh, volby eh, jsou tedy nějakým neutrálním, neutrální událostí. Já jsem řekl, že volební výsledky nezmění smlouvy. Řecko přijalo suverénní rozhodnutí a já respektuji výsledky voleb v Řecku. A více než Eh, eh, co jiného, ale řecké volby neměly za ten důsledek, že by eh, se snad rušila tím evropská pravidla. Evropské smlouvy se tím neruší. A v Dubnu bude se volit ve Finsku a potom v dalších zemích. A myslíte si skutečně, že po každých volbách bychom měli nějak eh, přehodnocovat pravidla? To byste zabil Evropu. Takže to, už, to již radši neopakujte, protože tím urážíte zdravý rozum. A je třeba lépe respektovat zdravý rozum a protože jak to vypadá, že zatím ten zdravý rozum je nerovnoměrně jaksi rozložen v Evropě a e, nerovnoměrně rozložen mezi politické frakce. Hodně jste v posledních dnech kritizovali komisi, ta hodně kritizována. Ehm, a vy jste ehm, a vytýkalo se komisi, že se Eh, zapojovala, eh, příliš eh, se angažovala v diskuzích o Řecku. No, to je zajímavé. No, komise, ta byla dříve <laughs> zase kritizována, že velice málo se zapojovala právě do řízení měnových a jiných záležitostí. A nyní zase nás kritizujete, že příliš se snažíme se vměšovat do solidárního řízení, solidární zprávy jednotné měny a předseda komise, který eh, předseda komise přece nechce rozdělovat Evropu, ne naopak, chce sjednocovat Evropu tam, kde je ohrožená. A eh, o to tady jde přece jednota Evropy a eh, i boj proti těm různým excesům a vzájmu evropské soudržnosti. A jak já jsem řekl, kdybychom byli neudělali, co jsme udělali, tak by nedošlo k dohodě o Řecku. A Pokud jde o zbytek poznámek. Já nemám podobné debaty příliš rád. Proč vždy mluvíme o tom, že se někdo prosadil? Když se někdo prosadí, tak je to vždycky vůči něk- proti někomu jinému. Otázka je, zda se Řecko prosadilo, zase eurozon prosadila. Co to znamená, takováto debata? To nedává smysl. V Evropě se prosadí ten, kdo umožní evropská řešení. Nikdy jeden proti druhému. Tak přestaňme s tím, s tímto eh, debatou o, o tom, kdo se prosadí. To přece není evropské myšlení. Mělo by se prosadit evropské uvažování. Teď má slovo pan předseda Tusk. Uh, Děkuji, pane předsedo. Dvě krátké poznámky. Nejprve Ukrajina. Já plně souhlasím s tím, co řekl uh, mi Frhostat. Potřebujeme více proaktivní strategii a já plně souhlasím s tím, že jednota není náhražkou strategie. Jsem si jist, že víte, jaký je můj záměr, když mluvíme o nové strategie. Jsem si jist, že nemáte pochybnosti o tom, co mám na mysli. Jednota jistě, pokud první a hlavní podmínka Eh, bude, že abychom mohli něco udělat, je strategie. Bez jednoty není strategie, není možnost úspěch, dosáhnout úspěchu tohoto problému. Nejprve eh, první důvod je praktický. Všechny kroky jako sankce, eh, potřebují koncensus v Evropské radě, proto jednota není mým snem nebo ideologií, to je praktická podmínka, abychom vůbec něco mohli dělat s tímto problémem. Ale pak tady máme i druhý důvod, proč vždy mluvíme o jednotě, o tom, jak je důležitá. Já věřím a myslím, že není překvapivé pochopení pro vás, že jeden z mm, cílů pro mm, prezidenta Putina je rozdělit Evropu, celé západní společenství. A to je druhý důvod, proč jsem to, proč e, tak trvám na té jednotě mezi členskými státy a také v širší perspektivě e, celé Eh, západní, eh, západního světového společenství. Musíme eh, o tom jednat i na další Evropské radě v březnu. Musíme jednat o aktivnější strategii, musíme si ale uvědomit, že to bude dávat smysl jenom pokud zůstaneme jednotní. Druhá poznámka k Řecku. Tato diskuse není o ideologii, není o válce proti Řecku. Nemám pocit, že by Řecko chtělo být potížistou v Evropě. Je to diskuse, jednání o pomoci. Řecko potřebuje pomoc. Řecko potřebuje teď, dnes peníze. Není to abstrakce a nemáme čas jednání jsou mezi členskými státy, mezi partnery, mezi přáteli. První deklarace, veřejné deklarace od premiéra Ciprase po volbách bylo, že Řecko chce zůstat členem eurozóny. Druhé bylo, že potřebují našou, naší pomoc. Neslyšel jsem Eh, nic o realistických návrzích pomoci pro Řecko od Ruska nebo Číny. Jediná možnost pomoci je spolupráce s členskými státy eurozóny, Evropské unie a také mezinárodními finančními institucemi. A proto eh, potřebujeme spolupracovat na, e, proti těmto nekončícím snahám nás rozdělit. To je, myslím, jasné pro, i pro eh, řecké občany. Jsem si jist, že většina z nich dobře chápe, že v Evropě potřebujeme dobrou spolupráci, nikoli boje e, proti sobě navzájem. Proto chci, abychom více respektovali se navzájem během diskusí, protože když se budeme urážet, budeme cítit uražení, tak ten proces bude mnohem obtížnější než je dnes. A já jsem si jist, že e, jsme schopni vést otevřenou diskusi a ne, neurážet se přitom. A to je můj, moje e, prozba. Děkuji. Děkuji, pane předsedo rady, dámy a pánové. Dovolte, abych poděkoval eh, za dodržení eh, řečnické doby. Bohužel není možné uspořádat mm, pořad k, mm, postup ke čty, protože máme obrovské časové omazení, takže prosím o pochopení. A nebudou modré karty a nebude catch the eye. A tímto končím tuto rozpravu. Děkuji.